Různé výbory rozhodly, že zahájí meziinstitucionální jednání podle článku 69c odstavce 1 jednacího řádu. Zprávy, které vytvářejí mandáty pro takováto jednání, jsou k dispozici na webových stránkách plenárního zasedání a jejich názvy budou zveřejněny v zápisu z tohoto zasedání podle článku 69c odstavce 2 Poslanci, pokud dosáhnou alespoň jistého počtu, mohou do zítřejší půlnoci, tedy do úterka 12. předložit eh, k hlasování rozhodnutí o zahájení tohoto jednání. Pokud nebude předloženo nebo předložena žádost o hlasování, tak eh, výbory budou moci zahájit tato meziinstitucionální